příspěvku zveřejněny v zápise souvisejícím s tímto zasedáním. A nyní pracovní eh, program pro eh, tento týden. E, v souladu s článem 733 e, máme definitivní program pořadu jednání pro tento týden. Pro dnešní den nemám žádné návrhy na změny a proto přecházíme k úterku, kde e, politická skupina EPP má návrh na otázku k ústnímu zodpovězení týkající se diskriminačním celním postupům vůči litevským nákladům armádním vozidlům na ruským hranicím. Chce někdo k tomu něco říci? Pan Gaspary má slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, ještě několik dnů máme takovou situaci, že ruské úřady, podle informací, které jsou mi dostupné, velice svévolně vystupují vůči litevským nákladním automobilům tyto automobily jsou doprovázeny, jsou nuceni, aby vyložili kompletně svůj, svůj náklad a je to zjevně šikana. A tudíž uh, jsme se snažili postupovat proti tomu. Ruské úřady podle zpráv z dnešního dopoledne byly informováni komisí a údajně uh, také uh, začali postupovat proti mm, převozu mléka. Je neunosné, aby Rusko takto postupovalo svévolně proti členskému státu EU, a to v předvečer eh, samitu ohledně eh, partnerství. Takže tato otázka byla vypracována eh, různými členy INTA a byli bychom rádi, kdyby toto bylo přijato. Pan Svoboda by chtěl podpořit tento návrh. Máte slovo, pane Svoboda. Naprosto podporuji tuto záležitost. Myslím, že je skandální sledovat, jak Rusko postupuje proti členskému státu a společně tedy se snahami Litvy a také v souvislosti se summitem eh, ve Vilniusu chceme podpořit tuto záležitost. Víte, že jsou to také opatření proti Moldavsku, tam nebylo nic přijato. Také eh, byly problémy z hlediska hranice Estonsko a Rusko. Eh, je zde praktikována šikana proti těmto nákladním automobilům eh, z Litvy. Je naprosto důležité, aby tento parlament naprosto jednoznačně v podobě této ústní otázky se vyjádřil proti tomuto postupu. Je někdo proti tomuto návrhu? Žádá někdo o slovo? Není tomu tak, takže budeme hlasovat. A sice tedy po rozpravě mezi, e, e, o, o obchodních vztazích mezi EU a Tajvanem bude položena tato otázka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže přijímáme tento návrh a bude takto začleněn do programu. Zu Dienstag liegen mir, Frau Zimmer, bitte k úterku, prosím, paní Cimer. K úterku, ano. Při hlasování k této otázce, která byla zrovna rozhodnuta, jste se tázal, kdo je pro a pak jste konstatoval, že to bude zařazeno do pořad, na pořad jednání po jednání k Tajvanu. Já bych k tomu měla jednu připomínku na konferenci předsedů přece byl bod k pracovní době pilotů. Posune se to ještě dál dozadu? To mi připadá problematické a ráda bych navrhla, abychom opravdu pracovní dobu pilotů zde zařadili na program v době, kdy ještě může veřejnost na toto téma reagovat. Ano, máte pravdu, paní Cimer. Vámi zmíněný bod pořadu jednání se dostává dále ale nevím, kde bych to jinak byl schopen zařadit, protože takto zněl i ten návrh. Je mi to velice líto. Přecházíme ke středě. Tam máme eh, socialisté demokraty, která navrhuje změnu názvu rozpravy k středomoří a migrační politice. Má se tam účastnit rada a název bude znít následovně prohlášení rady a komise o migračních proudech ve středozemí eh, s tím, že se pozornost zaměří na tragické události u Lampedusy. Nyní uděluji slovo, eh, eh, hlásila se eh, frakce lidovců a pan Jakolino má slovo, prosím. Presidente, lo ha ricordato poc'anzi lei, una... Všichni víme, že tady byl obrovský počet mrtvých, 200 osob. Bohužel toto číslo bude stále růst. Možná 360 lidí eh, zemřelo. Je to tragédie, která se odehrála v blízkosti kontinentu. My jako frakce EPP jsme žádali o tuto rozpravu. A koná se ve stejný den, kdy paní Malmstremová a pan eh, Barozo cestují na tento ostrov. Je to také správné. Chtějí ukázat, že jsou blízko této populaci a že evropské instituce chtějí pomáhat těmto oblastem a občanům z tohoto regionu. My bychom si přáli, aby tato rozprava se možná konala v 17 hodin. V každém případě tak to bylo původně plánováno. Komise by totiž měla být přítomna, pan Barozo, paní Malmstrémová a zástupce rady. Chceme připomenout, že zítra rada bude mít možnost se vyjádřit střícně a řešit tuto problematiku za přítomnosti zástupců eh, komise. Doufáme, že eh, se poskytne solidarita. Děkuji. Děkuji, pane Jakolino. Kdo se chce vyslovit pro tento návrh? pane předsedo, říká pan Svoboda, rád bych to podpořil, je opravdu zásadní věc, aby se celá rozprava, celá rozprava konala za přítomnosti pana Barasa, paní Malmstrom, aby se to vyřešilo. Celá Evropa musí těm lidem pomáhat a já zároveň doufám, že ti, kteří eh, se snaží někomu pomáhat, kteří vlastně někoho zachránili pod hrozbou trestu, tak nesmí být kriminalizováni. Nelze eh, zachráňovat eh, rybáře tím, že pro ně utváříme politiky a zároveň ti, že rybáři by měli být kriminalizováni, když pomáhají uprchlíkům. Já bych si to rád opravdu vyříkala jak s předsedou komise, tak s paní komisařkou. Děkuji. Děkuji. Vysloví se někdo proti tomuto návrhu? Paní Hans, chcete se vyslovit proti? K tomu usnesení? Máte slovo. I u vás to tak bylo přihlášeno. Pokud vím, tak celá politická skupina podporuje otázku změny názvu. Ale abych navázala na to, co si dnes eh, pan Svoboda citoval ze Süddeutsche Zeitung z těchto novin, zda bychom měli slzet eh, a lít krokodýlí slzy, anebo zda bychom přece jen doufali, že se něco v praxi změní, jak jste, pane předsedo, sám uvedl ve své úvodní řeči. Rádi bychom, aby se tento bod pořadu jednání konal v, eh, společně s usnesením. Dobrá, děkuji. Ano, jedná se o rozpravu s usnesením. Dobrá. A každopádně zde nevidím žádný odpor, tedy jsme to na středu. Ještě okamžik, říká pan předseda. Je nesporné, že chceme mít prohlášení Rady a komise o migračních tocích s pozorností zaměřenou na tragické události k Lampeduze. A nyní paní Harms ještě dodatečně zažádala o to, aby se k tomu vypracovalo usnesení. K tomu se hlásí pan Jakolíno, prosím. Tanto per confermare Chtěl bych potvrdit skutečnost, že skutečně má dojít k rozpravě, ale nemělo by se hovořit o legislativě toho či onoho členského státu. Jde o sdílení břemene a existuje tedy tato otázka a usnesení by nemělo vyvolat další napětí, přičemž v tomto kontextu nejde o napětí, měli bychom se obejít bez usnesení. Pane Jakolíno, já to pojímám jako přihlášení se ke slovu proti usnesení. Paní Harms požádala o usnesení. Pan Jakolino se vyslovil proti. Ještě uděluji slovo paní Cimer s tím, že mám za to, že se chce vyjádřit pro usnesení. Já bych ráda eh, rozhodně podpořila návrh paní Harms, aby se vše opravdu doprovodilo usnesením. Domnívám se, že opravdu nastal čas, abychom konkrétně prohlásili, co se musí změnit eh, z pohledu Itálie, ale rovněž Evropské unie jako celku a členských států, které už musí najednou ráz na ráz skoncovat eh, se zacházením s lidmi takto nedůstojně. Ano, říká předseda, nejdříve eh, hlasujeme o změně pořadu jednání na středu. Ještě pan Svoboda se hlásí. Já bych rád pouze přišel s návrhem, abychom usnesení vypracovali na druhé říjnové zasedání. Nevím, zda je možné, když se vrátí předseda komise, aby nám složil zprávu k Lampeduze, abychom okamžitě hlasovali o usnesení. Byl bych pro, abychom jakoby určitý závěr té rozpravy vypracovali usnesení na druhé říjnové zasedání, tak toto dopadne lépe. Dobrá, říká předseda, vrátím se ještě k tomu. Nejdříve hlasujme o tom, že se ten bod dostane na pořad jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tímto je to jednohlasně schváleno. A nyní máme ještě dva postupy. Usnesení ještě tento týden anebo usnesení na druhém říjnovém zasedání, které v podstatě vezme v potaz i to, co nám sdělí paní Malmström a pan Barroso. Paní Harms, pokud se můžeme nějakým způsobem všichni dohodnout na tom, že by rezoluce měla být vypracována na naše druhé říjnové zasedání, tak ve světle toho, co zde slyším, se jsem schopná ochotná připojit právě k tomuto postupu. Dobrá. Poté, co paní Harms modifikovala svůj návrh, mám pouze jediný návrh, že se vše bude konat na 2. říjnově zasedání. Kdo byl je pro, proti, zdrželi se. Ano, tak to jsme se všichni dohodli. Nemám už na středu nic, přecházíme ke čtvrtku. Zde skupina zelených žádá, aby se jednalo o zadržení aktivistů Greenpeace v Rusku jako první bod na čtvrteční program v 8.30 eh, což by mělo být následováno kolečkem předsedů politických skupin. Kdo by to rád zdůvodnil, paní Harms? Při přípravě tohoto návrhu už jsem registrovala ze strany frakcí, že se obávají, aby se na pořad jednání nedostalo příliš mnoho témat, které se neustále točí kolem nějakých událostí rozporů s Ruskem, s Moskvou. Ale podle mě zde spíš jde o to, že musíme reagovat k významu úlohy Greenpeace jako eh, mezinárodní eh, organizace, její práce, nakládání s eh, loďmi, z eh, plavidly. Byl to Rainbow Warrior, pak dnes je to Arctic Sunrise. Všichni víme, máme zkušenost, že byla možnost umožnit těmto lodím, aby se mohla projevit bez násilí. Tady eh, je to vlastně neakceptovatelné. Region Nizozemska se tam bude aktivizovat a já se domnívám, že i my musíme tuto nadregionální organizaci podpořit. Byla bych pro, aby se konala ve čtvrtek rozprava a usnesení rovněž na dalším druhém říjnovém zasedání, aby pak eh, bylo usnesení. Kdo se chce vyslovit pro tento návrh? Nikdo. Chce se někdo vyslovit proti? Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ještě než se vyjádřím proti, chci říci na slunce jasně, jedná se o zcela zásadní záležitost, velice významnou záležitost. Nikdo nepochybuje o tom, že Greenpeace a Rusko jsou důležité, ale chci upozornit na to, že je tam otázka k e, ústnímu zodpovězení o lidských právech a situaci v Rusku. A tady bych si dovolila podotknout, že právě v této rozpravě dostaneme příležitost se zmínit i o této záležitosti a zcela jasně se projevit a i svůj postoj projevit v rámci této rozpravy. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, takže to byl hlas proti tomuto návrhu. Budeme tedy nejdříve hlasovat o návrhu zelených ohledně prohlášení komise k aktivistům Greenpeace jako první bod ve čtvrtek. Kdo je tedy pro tento návrh zelených? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to zamítnuto, podle mého odhadu. Dobře, jestli to chcete ověřit, takže budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno nyní. Hlasovali všichni kolegové a kolegyně. Hlasovali všichni kolegové. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. So. Bitte, Frau McGuinness, dann Paní McGuinness, chcete ještě zdůvodnit svůj alternativní návrh? Máte slovo. Já bych chtěla zapracovat tento bod do rozpravy o ústní otázce k Rusku. Můžete souhlasit s tímto návrhem, aby to byla součást tedy rozpravy, kterou, kterou povedeme o Rusku v ve čtvrtek dopoledne? Ja, das ist, äh, glaube ich, Frau McInnes. Ich sehe Paní McInnes, äh, já chápu váš záměr, ale ve středu řešíme úplně jiné otázky, takže já mám pocit, že to nemůžeme takto směšovat a prosím vás, abychom tedy takto nepustovali. Paní Hans ještě technickou připomínku. Já myslím, že bychom se měli sjednotit již nyní. To znamená, abychom nepřetížili toto téma ohledně Ruska, které máme. Bylo by dobré, kdybychom se tomuto tématu věnovali za 14 dní. A to by bylo dobré také pro z hlediska těch, kteří eh, připravují žalobu v Holandsku u Mezinárodního soudu a také eh, by to bylo zajímavé a důležité jako signál pro ostatní. Bylo by dobré, kdybychom to rozhodli nyní. Když dovolíte, já to převedu do návrhu programu, tam to uvedu, bude se to řešit pak na konferenci předsedů a pak se frakce poradí, zda to bude dáno na program eh, tedy druhé plenární, druhého plenárního zasedání v říjnu. Chce se ještě někdo přihlásit? Není tomu tak. Takže tím jsme přijali tento program. Děkuji mnohokrát. A nyní se dostáváme k rozpravě ohledně prvního bodu. Je to otázka k ústnímu zodpovězení na adresu komise. Jedná se o evropský trh s uhlíkem v roce 2012. Nejdříve bude mít slovo navrhovatel.